So we, we, we, we vote. Yeah. Yeah. colleagues. Vážení kolegové, oh, Dear colleagues, good morning. Vážení kolegové, dobrý den. Budeme nyní pokračovat ve své práci podle pořadu jednání na dnešní den. Omlouvám se za spoždění, za spožděný začátek této schůze. Měli jsme dlouhou diskusi na zasedání koordinátorů. Později vám řeknu, jaká byla rozhodnutí koordinátorů až to bude připraveno, až to sekretariat připraví. Budeme pokračovat, přistoupíme k hlasování, bod číslo čtyři, hlasování o návrhu e, směrnice rady, kterou se mění e, směrnice, co se týká povinné výměny informací v oblasti zdanění. So, we could you please insert your Můžete prosím vložit své hlasovací kartičky do zařízení. dobrá. Pozměňovací návrh 42 pro. Against. Abstentions. Proti. Drželi se přijato. 43 pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. Kompromisní návrh 6 pro, proti, drželi se, přijato. Pozměňovací návrh 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. 49 pro, proti, zdrželi se, přijato, 48 bylo staženo, nikoliv? Dobrá, tedy omlouvám se, to byla zavádějící informace. Teď tedy hlasujeme o 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 50 pro, proti, zdrželi se, přijato, 51 pro, proti, zdrželi se, přijato 9 pro, proti. Můžeme to prosím ověřit? Zamítnuto. Tohle neprac nefunguje. to Teď 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 10 a 54 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověřme to, prosím. to funguje tedy zamítnuto. 53 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, ověříme. Jsme u pozměňovacího návrhu 53. 10 k 10, tedy zamítnuto. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12, pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se, ověříme to prosím. Je to velmi těsné. Přijato. 11 ku 9. Pozměňovací návrh 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 21 pro, proti, zdrželi se, Přijato 22 pro, proti, zdrželi se, ověříme to prosím, ověřujeme 22. Ten, ten, ten, 10 to 9 adopted. 10 ku 9 přijato. I don't have my card of vote, but... Nemám kartičku, ale hlasovala jsem pro. Pro. Dobrá, tedy 11 ku 9 přijato. 24 pro, ne, pardon, omlouvám se, 23 pro, proti, zdrželi se, přijato 24 pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato, 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 31 pro, proti, zdrželi se přijato, 32 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 5 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, pardon, přijato, omlouvám se, omlouvá se pan předseda, přijato, pozměňovací návrh 3 pro, proti, to prosím ověříme. Zamítnuto. 10 ku 11 zamítnuto. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. 37, Třicet sedm pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 38 pro, proti. Ověříme to, prosím. Ověřujeme pozměňovací návrh 38. Přijato. Pozměňovací návrh 40. Ne, omlouvám se, okamžíček. budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 6 pro, proti, zdrželi se, přijato, 41 pro, proti, zdrželi se. Teď to prosím ověříme. Přijato. Návrh stanoviska jako celek pro. Prosím elektronicky, omlouvám se. Přijato. Třináctku devíti při jednom zdržení se hlasu. Nyní budeme pokračovat hlasováním o zprávě pana Karima. Tedy. Kompromisní návrh jedna, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. A v kofa 5, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je přijato. Ample 2, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromisní návrh 2, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je přijato. to pět. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je přijato. to 6. Kdo je pro? Kdo je proti? To si překontrolujeme. Čili kontrolujeme pozměňovací návrh plus 6. je to zamítnuto 8 k 12. E, teď pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Ne, pardon. Ne. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je přijato. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Eh, Miss jsme přeskočili pozměňovací návrh 5. Musíme tedy ještě hlasovat o pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je přijato. A teď pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? To si překontrolujeme. Zamítnuto. 11, 11. Poznací návrh 9, kdo je pro? Pardon, to odpadá. Kompromis návrh 3, kdo je pro, kdo je proti? Eh, to je přijato čtyři kompromisní pozměňovací návrh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 14, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato. Empl 8, kdo je pro, Avko 19. Kdo je pro? Proti? Tady si myslím, že je trošičku uh, zmatek. Teď tedy eh, hlasujeme o Avko 19. Avko 19. Ještě jednou, kdo je pro? proti, kdo se zdržel, to je přijato. Pozměňovací návrh 15 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, to si překontrolujeme. to bylo e, zamítnuto, 11, 11, 2, Dva se zdrželi. Ne, my také počítáme ty dva hlasy e, členů EPP frakce, kteří nemají kartu. Takže to funguje. Tak já se omlouvám, říká pan předseda. Tohle je poprvé, co jsem hlasovala s použitím elektronické karty. Dobře, tak v tom případě si zopakujeme toto hlasování. Hlasujeme o druhé části pozměňovacího návrhu 15. Takže to bylo přijato. Teď kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Proti? To si překontrolujeme. To je zamítnuto, tento návrh. Teď kont 7, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Empl 16, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Teď 19, pozměňovací návrh pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Teď Empl 12, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Ample 14, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 20, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto 21, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto Kompromisní návrh 6. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je přijato. Pozměňovací návrh 24. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale přesto si to zkontrolujme. Bylo to zamítnuto. 10 k 11 plus 2 se zdrželi. Kompromisní návrh 7. Pro, proti, kdo se zdržel. Přijato. Kompromisní návrh 8. Pro, proti, kdo se zdržel. Přijato. Pozměňovací návrh 33. Kdo je pro? Proti zdržel se, to musíme zkontrolovat. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 34, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 35, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zkontrolujeme. Kontrolujeme pozměňovací návrh 35. Přijato. 36, kdo je pro? Proti? zdržel se, to je zamítnuto. 37, kdo je pro? Proti? Zdržel se, to je zamítnuto. 38, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. A v 6, kdo je pro? proti, zdržel se, to je zamítnuto. A v kost 7. A v 10, kdo je pro? Proti? se zdržel, zamítnuto. kod 12, kdo je pro? Proti? To si překontrolujeme. Jasně přijatom. Ampl 1, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto, Ample 4, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto, Ample 10 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, Kont 2, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, Kont 5 pro, proti, zdržel se přijato, kont 6 pro, proti, zdržel se zamítnuto, kont 8, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, kont 9 pro, proti, to si překontrolujeme. přijato. Kont 11, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. Avko 18, pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Inta 1, kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnuto Inta 2 pro, proti, to si překontrolujeme. Přijato. Inta 3 pro, proti, Zdržel se někdo? Já si nejsem zase jist. Ještě jednou prosím. Ještě jedna kartička chybí. Přijato. Inta 4 pro. Proti Zdržel se? To si musíme také překontrolovat. Inta 4. Přijato. Inta 5. pro, proti, zdržel se, zamítnuto, inta 6, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, a návrh zprávy jako celek, kdo je pro, proti, <coughs> Ne, to je potřeba udělat elektronicky. Takže hlasujeme elektronicky. Přijatá byla tato zpráva. Gratulujeme panu Karimovi. teď. Přišla paní McGuinness. Dobrý den, paní McGuinness. Já bych vám teď rád dal slovo k tomu bodu, o kterém jsme hovořili včera na slyšení. Děkuji, děkuji pane předsedo a děkuji také Eh, za to, eh, že jste mi umožnili vystoupit dnes dopoledne po tom slyšení včerejším. Eh, já jsem se mohla zamyslet v noci nad tím, co se zaznělo včera, takže děkuji vám za to, že mi toto umožňujete. Ta iniciativa byla velice důležitá, to znamená iniciativa svolat toto slyšení. Já jako mediátorka ve věcech únosu dětí přes hranice se eh, týká práv dětí a také toho, jakým způsobem nalézt řešení, která jsou přátelská která jsou vždy v zájmu dítěte. Proto eh, se eh, na tuto otázku dívám z tohoto úhlu. Eh, co se eh, týče pochopitelně všeho, co souvisí s rozpadem vztahu, to jsou věci velice složité. Eh, u partnerských vztahů ty se stále zvyšují, to znamená ty partnerské vztahy, kdy partneři pocházejí z různých zemí současné eh, době eh, víme, že z Evropské unie 250 tisíc dětí eh, se ztrácí v Evropě a 136% jsou případy únosů, takže to je skutečně závažná věc. Podíváme-li se na nařízení Brsel 2, tak tady šlo o to, abychom eh, vyřešili některé nedostatky hákské úmluvy z roku 1980. Do určité míry to funguje, ale ráda bych se zmínila o zkušenosti našeho úřadu eh, více než 90 případů, se kterými jsme se seznámili během posledního roku. Existuje několik aspektů, které představují právní i praktické problémy. Například některé ty právní otázky jsou například eh, konflikty, co se týká jurisdikce, otázka eh, vlastní definice, také definice toho, čemu říkáme eh, místo pobytu dítěte, také otázka přístupu obou rodičů k dítěti, eh, dále nedodržování podmínek spravedlivého eh, vyslyšení dítěte a také problémy, které souvisejí s prodlevou při soudním jednání. Některé z těchto praktických problémů souvisejí také se správními prodlevami, Eh, také na úrovni soudní. Eh, dále jsou tady určité problémy týkající se implementace práv eh, přístupu a problémy při komunikaci od rodiči, mezi rodiči a také mezi rodiči a dítětem. Jestli se podíváme na to nařízení, tak si myslíme, že ty hlavní právní problémy představují konflikty týkající se jurisdikce jednotlivých soudů Eh, jde o to, aby byly uznávány rozhodnutí kompetentních soudů v dané zemi. Pak je tady ta otázka toho pobytu dítěte eh, například v nařízení Brusel 2 ten termín vůbec není definován, eh, což představuje. Tady někomu zvoní telefon, říká pan předseda. Prosím vás, můžete odstranit ten telefon nebo Eh, děkuji, pane předsedo. Takže soud eh, eh, vlastně před tím unosem, v tom případě ten soud, odkud to dítě bylo uneseno, ten soud, kde tedy je, má stálý pobyt. Eh, eh, ale máme eh, případ, případy, kdy dva soudy tvrdí, že oba mají svou jurisdikci právě proto, že není definován ten trvalý pobyt dítěte. A je pravda, že rodiče často se obracejí na oba tyto soudy a tvrdí, že jurisdikce je u obou těchto soudů, to vede k dalším prodlevám při, roz, při řešení těchto problémů a musíme si pamatovat, jak, my ta paměti to, jakou, jaký to má všechno dopad na dítě nebo na děti. Myslím si, že ta otázka trvalého pobytu je věc, kterou musíme řešit, to musí se projevit v té revizi toho nařízení, co se eh, týče vymáhání soudního eh, rozsudku, to také je další problém, nefunguje to vždy tak efektivně, jak potřebujeme a naše zkušenost je taková, že eh, ne vždy také toto eh, vymáhání je správně prováděno v dané zemi. Studie z letošního roku, která se zabývala právě únosy dětí přes hranice, upozorní na to, že je potřeba mít lepší spolupráci mezi soudy při celé, celé, v celém tom průběhu soudního jednání. E, někdy přímé e, kontakty mezi vedoucími nebo hlavními soudci tribunálu by e, byly také užitečné, protože by zabránili dalším prodlevám a i to by bylo ku prospěchu dítěte. Také bych se chtěla zmínit ještě otázku mediace, protože E, e, to, je, to mám na paměti na prvním místě, e, protože se zabývá mediací. Ale předtím, než budu konkrétně hovořit o mediaci, chtěla bych stručně schrnout určitá zlepšení, která můžeme očekávat od, od této revize. Je to tedy ta definice toho trvalého pobytu, potom je to otázka těch časových harmonogramů týkajících se provádění daného rozhodnutí a dále eh, se jedná o spolupráci s, s tím centrálním úřadem. Co se týče mediace, včera během té diskuse jste hovořili hlavně o odborných a právních otázkách, které souvisejí s tímto nařízením, kdy jde hlavně o ochranu práv eh, dětí. Eh, bylo by pochopitelně velice dobré, kdyby se nám podařilo řešit ty konflikty Eh, mírovým, eh, eh, přátelským způsobem. Není to pochopitelně všelek, ale pokud se nám to podaří, tak nám to dává možnost proto, aby rodiče skutečně se pokusili najít řešení pro své rodiny a pro sebe, místo toho, aby to byl soud, který vlastně nařídí, co se má v dané situaci dělat. Pokud se shodnou oba dva rodiče, tak ten, ta šance na úspěch dlouhodobý je daleko vyšší. Eh, kromě toho je potřeba mít na paměti eh, také tu dobu celého jednání a také náklady s tím spojené. Eh, ve studii je z roku 2012, tam čteme, že by mediace měla být využívána daleko častěji v případě těch různých konfliktů a také v případě unosu dětí přes hranice. Kromě toho je tady doporučeno, aby se zde eh, zdůraznily preventivní a mediační eh, programy. Eh, kromě toho se tady hovoří také o kodexu chování, který se týká mediace. Tato mediace by měla se týkat také nadnárodních mediací, což by mělo být vždy pod Ehm, zárukou vlastně ehm, naší kanceláře pro mediaci. Myslím si, že je potřeba najít způsob, který by znamenal, že soudy se budou dívat na otázku mediace mezi partnery v tom nejranějším období toho konfliktu. Proto si myslím, že ehm, do nařízení by se toto mělo všechno dostat, protože je potřeba eh, spolupracovat s centrálními úřady, se soudci, eh, s mediátory a tak dále. Možná, že spolu hovoří, ale myslím si, že velice často mezi nimi neexistuje eh, schoda v tom, jak vnímají úlohu vlastní mediace. Včera komise zde hovořila o centralizaci soudů, které se eh, zabývají právě únosy dětí, takže bychom měli soudce, kteří by pracovali u těchto soudů připraveny a kvalifikovány, eh, by byli připraveni a kvalifikovaní právě pro tyto konkrétní případy, také by byli příslušným způsobem vyškoleni. Eh, soudci by měli spolupracovat s mediátorem, je potřeba také ustanovit určitá, určité spoje mezi těmi, kteří se věnují mediaci a těmi, kteří se zabývají právními otázkami. Svým způsobem soudci by se mohli stát také mediátory pokud by prošli příslušným školením. Je potřeba tedy posílit tuto otázku v našem nařízení, také je potřeba vyškolit soudce a ostatní eh, zainteresované strany právě v tom, co může udělat mediace. Pane předsedo, já bych na závěr chtěla říci, že nám jde hlavně o nejlepší zájem dítěte. Myslím si, že ta eh, revize tohoto nařízení nám dává skutečně unikátní možnost eh, vyrovnat se s některými těmi eh, nedostatky. Musíme se postarat o to, aby rodiče a děti, které se nacházejí eh, přes, v různých státech, ehm, musím říci, že mediace funguje jenom tam, kdy k tomu dojde skutečně v, tom, v té rané fázi. V mé kanceláři jsme eh, řešili dva případy eh, Dříve se nám vůbec nedařilo tyto věci formou mediace řešit, protože lidé k nám přicházeli příliš pozdě. Ale tam, kde obě strany jsou ochotné eh, diskutovat o těchto věcech, tak eh, ten výsledek může být skutečně pozitivní. Děkuji vám, pane předsedo, za to, že jste mi dovolil stručně zde schrnout svůj, svůj příspěvek. Děkuji. Děkuji za tyto důležité eh, věci a věci týkající se revize eh, nařízení Brusel 2. Eh, teď bych se obrátil na eh, členy výboru, jestli mají nějaké připomínky nebo dotazy na vás. Myslím si, že tomu tak není. V tom případě vám velice děkuji. Děkuji vám za to, že jste se s námi podělila o své názory a své zkušenosti. We will uh, continue. Teď budeme pokračovat bodem číslo 11 pořadu jednání. Slovo dostane paní Delvo, bude informovat výbor o podpoře volného pohybu občanů a podniků zjednodušením přijímání některých veřejných listin v EU. Madam, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Jak víte, měli v trialogovém jednání eh, nás čeká dnes odpoledne. Eh, jednání snad to bude moci ukončit body, eh, o které se jedná v parlamentu. No, připomínku. Postoj, který schválil Evropský parlament v první čtení, je daleko vzdálená od pozice Rady protože se jedná o postoju legalizace. V prvním čtení Evropský parlament začlenil velkou část dokumentů do oblasti působnosti. Rada po velice dlouhých diskuzích, které trvají už čtyři roky, tak se rada dohodla na velice stručném seznamu veřejných listin, které se týkají pouze občanského statusu, narození, úmrtí, eh, sňatků, otcovství a diskutovali jsme velice dlouze s radou a podařilo se nám prodloužit, rozšířit ten seznam, čili jsme tam připojili tři dokumenty k tomu seznamu. Eh, žít, Eh, osvědčení, že člověk je na světě, že žije, za druhé listinu, která umožňuje občanovi volit v jiném státě než ve městě své národno, státní příslušnosti. A třetí kategorie listin se týká mm, eh, eh, soudních rozhodnutí, a které tvoří teď součást seznamu. Kromě toho jsme e, se zasadili o přijetí vícejazyčných formulářů. Na začátku rada navrhla čtyři a teď jsme se dostali k desítkám formulářů e, vícejazyčním, které jsou součástí toho návrhu. Také e, jsme chtěli tedy rozšířit tu oblast působnosti a vyjednávali jsme s radou o tom, jakým způsobem se po dvou letech po zahájení platnosti tohoto nařízení eh, bude zkoumat. Eh, Evropská komise chce tedy vypracovat, eh, jak to vypadá v realitě a to, týká se to statutu podniků, respektive statutu malých a středně velkých podniků, dokument týkající se kvalifikace, tedy uznávání profesních diplomů, a třetí bod je dokument, který eh, certifikuje nějaké osvědčení, promiňte. Čili za prvé povinnost podávat informace. My chceme, aby v textu byla jasná povinnost členských států informovat občany kteří žádají apostylu, že už nebudou potřebovat apostylu, pakliže tento list, tato listina byla vytvořena, vy, eh, vy, vystavena v jednom ze států Evropské unie. A druhá otázka se týká poplatku. Za jaké poplatky tento dokument či vícejazyčný formulář, který doprovází ten dokument, Ehm, jaké eh, příspěvky budou moci být vybírány, nebo jaké poplatky bude člověk muset zaplatit, aby takovou listinu, aby takový dokument dostal. Eh, tady existovala schoda, ale uvidíme dnes odpoledne. Pro mě ehm, byla jedna věc, která mě zarazila při těch vyjednávání, a sice nevůle členských států. Nedůvěřuje dokumentu z nějakého jiného členského státu a podle mého názoru postoj té apostily, kterou chtějí ministři zahraničí, k dokumentu mu sice dávají formální rámec, ale nic to neosvědčuje, eh, protože v novém systému existuje systém, který nazýváme IMI. Bez nějakých administrativních postupů ověřujících věrohodnost listiny. Eh, tento dokument se nechá eh, cirkulovat a obdrží se korespondence, která praví, že to je pravý dokument. Domnívám se, že kontrola autenticity či pravosti dokumenty je v novém systému posílena. Ale rada se drží prostě svého zvyku. Ehm, já si myslím, že tady je problémem postoj rady, který říká, máme tady ten systém, e, to znamená, budeme potřebovat evropské nařízení, které e, doplní e, stávající pravidla. No, takže velké nadšení ze strany rady implementovat toto nařízení. Proč? Já se domnívám, že komise, která předložila návrh textu, My jsme chtěli zastávat eh, názory občanů a chceme-li skutečně Evropskou unii volného pohybu občanů a zboží, hovoříme o jednotném trhu, v tomto případě já se domnívám, že by bylo významné, abychom eh, prostě tyto formality považovali za zbytečné. Očekávám tedy, že dnes odpoledne postoupíme. Thank you very much. Děkuji. Má k tomu někdo komentáře nebo dotazy? Nevidím, že by se někdo hlásil o slovo. Tak poděkuji paní Delvo a budeme pokračovat bodem číslo 13, což je směřování k aktu o jednotném digitálním trhu. A pokud eh, situaci dobře chápu, tak zpravodaji stanoviska pan Džambasky byl nahrazen, pan Luer. Ano, tak to je, pane předsedo, děkuji vám. Jsem koordinátorem EKR a to souvisí také s tímto stanoviskem, tak pan Džambasky mě požádal, abych z jeho pověření krátce pohovořil, omlouvá se, že je nepřítomen. Ale aby se to nemuselo odkládat, tak já budu hovořit jeho jménem. Tedy, když říkám já, tak myslím on, nikoliv já jako já. Jsem rád, že tak velký počet kolegů projevil zájem a předložili pozměňovací návrhy, což si myslím, že posílí náš příspěvek k výborům ITRE a IMCO k této zprávě z vlastní iniciativy. Ještě analyzujeme pozměňovací návrhy. Měli jsme několik zasedání ve Štrasburku se stínovými zpravodaji. Diskutovali jsme o tom ještě před listopadovým hlasováním. Ma, můj návrh také dospěl k, ke komentáři. Jsou tam pozměňovací návrhy, doufám, že kolegové je podpořím. Rád bych zdůraznil, že je důležité podpořit tu kreativní částku ekonomiky. Je třeba zacílit na otázku autorských práv, růstu, konkurence, schopnosti a posílení zkušenosti spotřebitelů, tak aby došlo k provozu online napříč všemi členskými státy, které se přidávají k digitalizaci. Pravděpodobně vypadl mikrofon. To se týká i malých a středních podniků, přeshraničního obchodu. Jsou tady neférové rozdíly v cenách online, které se opírají o to, že pocházejí z různých členských států. O to by měla řešit i směrnice o službách je třeba podpořit reformu autorských práv, je třeba, pod, je třeba aby smlouva Mary Cash byla eh, uvedena v platnost co nejdříve. Je třeba eh, také rozšířit přístup pro osoby s postižením. Je třeba, aby byla zaručena technologická neutralita, tak aby se podpořila, podpořily inovace je třeba mít transparentní autorská práva, aby občané si s tím věděli rady. Také se modifikoval původní návrh, co se týká internetových providerů a online intermediátorů, což eh, vedlo k velice živé debatě stínových zpravodajů. Smluvní právo je další aspekt, kter, o kterém se diskutovalo. Vidíte, že to zdůrazňuji, tady by to mělo být konzistentní se stávající legislativou, měly by být registrovány rozdíly mezi digitálním a jiným druhem obsahu. Co se týká pozměňovacích návrhů kolegů z jiných politických skupin a stínových zpravodajů, tak se těším na diskuse a jednání. Opravdu jsou tady klasy, na které se soustředili kolegové při předkládání pozměňovacích návrhů. To zahrnuje rámec obecného autorského práva. Tady byly pozměňovací návrhy k různým aspektům od um, zhodnocení dopadů té reformy až k dalším aspektům, včetně soudních řízení. Tady je vyvážený kompromis, který by politické frakce měly zvážit. Co se týká copyrightu, tak já se obávám že by pozměňovacími návrhy mohlo dojít k disharmonizaci, tak eh, co se týká soukromého kopírování, tak to by mohlo mít vážný dopad na spotřebitele ISP a online služby. To je věc velice širokého rozsahu, kde by měla eh, být eh, přizpůsobena ta definice Rád bych vyzval kolegy, aby se postarali o to, aby některý vývoj, který není ku prospěchu, nebyl dále podporován. Musíme být opatrní, měli bychom mít rozvážný a vyvážený přístup k ozměňovacím návrhům. Jsou tady různé rozdíly mezi právním obsahem a to si myslím, že je věc, kterou bychom měli zvážit podpoření autorských práv. Tady jsou pozměňovací návrhy soustředěné na komerční oblast. Je třeba přistupovat k tomu vyváženě. Také bychom měli vzít na vědomí, že se to týká i zboží, nikoli v pouze služeb, když hovoříme o podpoření autorských práv, Smluvní právo to je oblast, kde očekávám, že se bude diskutovat o různých obcích, tak jak navrhují stínoví zpravodajové tak abychom se dopracovali ke kompromisu. Jsou tu pozměňovací návrhy týkající se celého řešení, pak jsou tady jednotlivé oblasti, k nímž by se měl eh, vyjádřit parlament v prvním čtení. Abych to uzavřel, pan Džambasky děkuje kolegům za projevený zájem a těší se na jejich příspěvky tak aby výbor mohl pozitivně přispět ke strategii jednotného digitálního trhu. Děkuji vám, pane předsedo. I já vám děkuji. Paní Reda, děkuji. Děkuji zpravodaji, který zde byl dnes zastoupen to, co jste řekl, z toho si velice cením. Myslím, že názor výboru hraje důležitou roli. Zpráva o exkluzivních kompetencích k důležitým problémům, to je věc, které se budeme věnovat v legislativních návrzích, které bude výbor prezentovat. Také jsme v dobrém postavení, protože již jsme podrobně se věnovali otázky Infosoc i otázkám podpory autorského práva v těch iniciativních zprávách. To znamená, půjdeme zde do větších podrobností, jak opravdu návrh, který oznámila komise, bude pokračovat dopředu. Co jsem slyšela teď od zpravodaje, tak se domnívám, že se to ubírá správným směrem. Myslím, že opravdu musíme zvažovat všechny podrobnosti již jsme o tom dlouze diskutovali, je třeba dostat se k nějakým změnám, co se týká přeshraničního přístupu a tak dále, ale jak to opravdu bude fungovat, tedy zda komise bude navrhovat eh, přenosnost, tedy že osoba, která bude cestovat v určité právní fikci v bublině právního systému, jaké dopady to může mít třeba na ochranu osobních údajů, protože dnes geoblocking pracuje pouze s bází IP adresy, ale pokud zavedeme tu portabilitu, přenosnost, tak bude to znamenat, že se lidé budou muset identifikovat nějakými hodně osobními informacemi a jak se to bude dělat v souladu se základními právy a svobodavými, ale také budeme zlepšovat přeshraniční přístup, jaké právní nástroje by komise pro to hodlala použít. Tedy mé návrhy a pozměňovací návrhy se týkají specificky uh, Eh, rozšíření té eh, směrnice o video on demand, eh, o satelitních informacích. Měli bychom se podívat konkrétně na tyto návrhy, neměli bychom zůstat na té obecné linky, lince zlepšení přeshraniční dostupnosti. Teď je tedy otázka, jaké výjimky a omezení uh, tady máme. Myslím, že bychom se měli podívat na diskuse, které proběhly v minulosti. Například jsme měli široké diskuse o implikace rozlišování mezi komerčními a nekomerčními uživateli a v debatách o svobodě panoramatu jsme zjistili, že tohle rozdělení nefunguje v praxi nijak dobře, protože to prostě není konformní s očekáváními uživatelů, co je a není komerční, takže je důležité, pokud budeme zavádět nové výjimky, tak bychom neměli opakovat opět tuto chybu. Měli bychom být velice konkrétní v tom, co chceme povolit a nemyslím, že nekomerční restrikce jsou nějak užitečné, protože e, to všechno ukazují už ty problémy, které s tím rozlišením máme teď. Co se týká prosazování, nemusíme znovu vynalézat kolo. Ve svobodově zprávě parlament už eh, ocenil přístup výboru k akčnímu plánu a myslím, že bychom se měli dostat ke skutečné implementaci. Komise sama vidí, že je tady třeba mít víc důkazů v oblasti autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví a jejich prosazování a výbor pro právní záležitosti by měl hrát aktivní roli v tom, jak bude práce postupovat, tak aby ty důkazy byly poskytovány. Také jsem předložila pozměňovací návrh týkající se otázky e, záznamu, záznamu. To se týká také prosazování autorských práv. Myslím, že je to dobrý přístup, jak mít e, společná práva záznamu je to také otázka, jak to dělat, když nemáme harmonizované autorské právo. Pokud nějaká firma třeba eh, bude eh, zaznamenávat nějakou stránku, budou muset požádat ve vlastní zemi o nějakou výjimku z copyrightu nebo v té země, odkud přijde ta zpráva, že došlo k porušení. Myslím, že to tady nikdo pořádně nezvážil případě těchto procedur budou neplatné ty výjimky a omezení, prostě protože k ním nikdo nebude přihlížet, nebudou-li stejné po celé Evropě. To se tedy týká hlavně o něch oblastí, kde je široká onlineová dimenze, tak tam je ta harmonizace velice nutná. No a nakonec, co se týká těch intermediaries, Tedy oceňuji, že zpravodaj o tom hovořil, jsou tady pozměňovací návrhy, souhlasím, že je na místě nová definice, protože internetová ekonomika funguje docela dlouho, dobrou času na základě toho, co obsahuje směrnice o elektronickém obchodování e-commerce a měli bychom se na to podívat Měli bychom se podívat na konzultace, které již proběhly v této oblasti v posledních letech a opravdu bychom měli vzít na vědomí ty důkazy, které odsud podcházejí. Co se týká otázek Levis, to je tedy něco, o čem všichni víme, nikdo o tom nehoří. Je důležité to tady harmonizovat, to se týká Eh, přístupu členských států. Na druhou stranu musíme to uznat, protože různé Různé levy z různých členských státech hrají velkou roli pro výjimky v autorských právech. Eh, jde to skutečně tímto směrem. Je to otázka daní a harmonizace v této oblasti. Myslím, že to není přijatelná situace, kdy například výrobce zboží, na které se stahuje daň, musí tu daň nebo poplatek platit dvakrát při eh, pohybu v Evropské unii. To je tedy otázka, kde musíme dojít k nějakému pokroku. Musíme mm, zjistit, zda vzniká nějaká škoda okromým kopírováním, pokud vůbec nějaká vznikná, vzniká a musíme eh, vykalkulovat tuto škodu a myslím, že ty velké rozdíly by mezi členskými státy být neměly v těch poplacích to jsou mé poznámky, těším se na spolupráci s panem zpravodajem, ostatními stínovými zpravodaji a myslím, že bychom opravdu měli přispět k tomu, aby tady byla přesná přijatelná doporučení, jakým způsobem implementovat opatření, která budou navrhována v oblasti posílení eh, práv duševního vlastnictví a autorských práv. Děkuji. Děkuji, paní Hannibal. Thank you, Chair. Děkuji, děkuji, pane předsedo, a chtěla bych také eh, poděkovat zpravodajce eh, za tu to zprávu, která je mimořádně zajímavá. Jsem velice eh, eh, ráda, že odměňování je, je zpracováno velice seriózně v této zprávě, protože si myslím, že to je jeden z hlavních důvodů, proč vůbec máme autorská práva a myslím si, že je třeba, abychom toto měli eh, skutečně vždy na, na paměti, protože bez autorských práv bychom neměli zajištěnou jakoukoliv ochranu Eh, těchto děl. Proto je to velice důležité. Jsem velice ráda, že se to do této zprávy dostalo. Mělo by se to ale ještě zopakovat. Chtěla bych trošičku hovořit o, některých výjimkách, protože jestliže eh, když jsme eh, vlastně hlasovali o zprávě paní Reider, tak jsme se zabývali celou touto otázkou těch různých omezení a výjimek, což je problém skutečně, a také eh, promlčovacích E, eh, Já si myslím, že eh, tady je potřeba varovat před harmonizací těchto věcí, protože systémy v různých členských zemích a také autorská práva v různých členských zemích jsou upravena různě. A myslím si, že kdybychom chtěli dosáhnout úplné harmonizace, tak to není skutečně životaschopný názor. Ale e, ta zpráva, která se tím zabývala, se e, zmiňuje o minimálních standardech Eh, jinými slovy, zde hovoříme o těch eh, oblastech, které bychom měli eh, harmonizovat alespoň částečně v každé členské zemi. Některé z nich jsou velice jasné, například školství, kde to je taková výjimka. Proto si myslím, že to jsou věci, které se dají provádět a myslím si, že to je také cesta, kterou bychom měli jít. Naprosto souhlasím s tím, co řekla paní eh, Rejde, ale myslím si, že ty minimální standardy, to je to, o čem se v současné době eh, bavíme a také bychom měli eh, k tomu z tohoto úhlu přistupovat. Dále potom jsou to otázky obchodních rozdílů, zde máme nové oblasti, například to, čemu říkáme text and data mining, což eh, v podstatě je věc úplně nová a komise se tomu bude muset, se tím bude muset zabývat, protože stále více tyto věci budou s příchodem nových technologií každodenní záležitosti. Je proto potřeba se zamyslet nad tím, kudy chceme jít, jakou cestou se chceme vydat. A pochopitelně další otázka je monitorování, protože eh, jeden z problémů tohoto jednotného digitálního trhu je to, že se věci hrozně rychle vyvíjejí. Proto potřebujeme eh, Eh, musíme mít nějaký způsob toho, jak tyto věci budeme eh, nějakým způsobem dokazovat, eh, tak abychom měli právní jistotu, protože jinak ty právní předpisy nebudou tak efektivní, jak by měly být. To je potřeba také mít na paměti a je to další věc, o které jsme hovořili při diskusích o této zprávě a náš výbor se na tom nakonec shodl. Dále bych chtěla hovořit o těch prostřednicích a platformách. Vím, že komise tady již některý návrh, některé návrhy předložila. Myslím si, že ty prostředníci skutečně by měli eh, nést zodpovědnost, protože jsou naprosto klíčoví pro to, aby zajistili, že lidé dostávají příslušné informace o tom, jakým způsobem eh, celý tento jednotný digitální trh funguje. Eh, myslím si, že ti prostředníci někteří vůbec nemají nic společného s Evropskou unii, ani se nezabývají pravidly, která zde platí a to je tedy problém, kterým se budeme muset zabývat. Myslím si, že to je dokonce jedna z priorit při diskusích o jednotném trhu, protože pokud toto nastavíme dobře, tak eh, potom skutečně ti tvůrci budou odměněni tak, jak si zaslouží a bude to znamenat také zavedení těch minimálních standardů. To si myslím, že je to nejmenší, co je potřeba v současné době zajistit. Děkuji. Děkuji, děkuji, pan Maulu. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se být stručný, protože již leco řekli kolegyně a kolegové přede mnou. Také já eh, eh, jsem podal pozměňovací návrhy, abychom harmonizovali téma copyrightu online, jako online vlastnictví určitá reforma, ale když se podívám na kulturní eh, diverzitu, pestrost, ale zároveň to, co nás v Evropě spojuje, myslím si, že potřebujeme silší, širší spolupráci s veškerými aktéry, kteří se účastní či jsou součástí dodavatelského řetězce. Eh, měli bychom mm, ohodnotit daleko více právní aspekty autorského práva online. Rád bych navázal na to, co již řekla kolegyně přede mnou. Musíme dostat naší odpovědnosti, která však musí být přesně definována, jak, aby zaručila autorská práva, ale je třeba je definovat ex ante, ex post, toliko tedy v krátkosti obsah mých pozměňovacích návrhů. Děkuji. Děkuji, pan Zvěvka. Děkuji, paní Děkuji vám, pane předsedo. Několik poznámek ve jménu pana Rádev, našeho stínového zpravodaje, který bohužel dnes nemůže být přítomný. To, co chtěl říci, se vlastně kryje s tím, co tady bylo již vysloveno. Velice mě těší, že pan Džambaský spolupracoval velice úzce se stínovými zpravodaji. To mm, je jistě velikou výhodou. My všichni hovoříme o potenciálu, který skýtá digitální jednotný trh a jistě cítíme energii tohoto potenciálu. Všem otázka e, souvisí s tím, jakým způsobem budeme schopni tuto energii využít. A Kromě toho si musíme také položit otázku, kdo bude moci využívat tento potenciál občané, občanky, ale také podniky. A tyto očekávají od nás také nástroje, které budou transparentní a pomohou jim. Nástroje, které budou skýtat jasný pravní základ pro to, co je přípustné a co není v souladu s právem. A zcela jistě paní, souhlasím tedy s paní Bolovou, že digitální trh se rozvíjí a mění nesmírně rychle a proto je obtížné eh, rozhodnout o příslušné legislativě, která musí být flexibilní. Kromě toho musíme také uvažovat o tom, že eh, všichni účastníci dodavatelského řetězce, včetně konečného příjemce či spotřebitele, jakož i autoři, producenti a tak dále, všichni by se měli účastnit tohoto dodavatelského řetězce a mělo by to nějakým způsobem být vyřešeno, který bude všech, pro všechny férový. Náš výbor bude kompetentně a příslušný pro většinu z toho balíčku, o které má být rozhodnuto. A proto se musíme snažit účinně ehm, pracovat, protože jedině tak můžeme zabezpečit, aby celkový potenciál digitálního trhu mohl být skutečně využit. Nechci opakovat to, co už řekli mý kolegové, ale důležité je také zajistit, aby obsahy byly pořizovány legálním způsobem, neboť jedině tak lze zajistit, aby autoři, tvůrci, kreativní umělci byli také chráněni, protože jedině tak můžeme zabezpečit pro koncového uživatele možnost skutečně využít potenciál vnitřního jednotného trhu. Důležité je, aby autorská práva měla transparentní podobu. To je rovněž základem pro využívání kreativní činnosti, tvořivé činnosti. Jedině tak lze zajistit aby také nové oblasti, které sem spadají do digitální oblasti, byly mohly, do digitální techniky mohly být zahrnuty. Producenti, ti, kteří přenášejí jejich díla online, jakož i koneční příjemce a spotřebitelé by přitom měli být zohledněni a to bude klíč, který povede k tomu, že bude digitální trh fungovat tak, jak bychom si to přáli. všechno, co slouží k ochraně kulturní diverzity, bych rád podpořil. Zásady teritoriality by měly být rovněž aplikovány, protože jedně tak můžeme tuto kulturní diverzitu chránit souvislosti s dalšími pracemi v této oblasti bych rád řekl následující. Jistě bude zapotřebí nástrojů, které my bychom měli vypracovat. Takové nástroje, které umožní opravdové využití potenciálu. Měli bychom se pokusit zvýšit možnost potenciálu využívání digitální oblasti a sice i přeshraniční oblasti. Digitální trh by měl také poskytnout příslušné impulzy pro další rozvoj evropské ekonomiky. Proto není důležitý jenom obsah, ale také další postupy. A proto bych vás rád upozornil na společnou zprávu Výbor Imko To je zpráva z vlastní iniciativy, ale přesto bych vás rád upozornil na to, že vyjednávání týkající se kompetenci jednotlivých výborů jsou poměrně obtížné a proto bychom se měli snažit tyto kompetence pojmout velice obsažně. Máme tady mezinárodní obchodní právo, na druhé straně mezinárodní občanské právo, jakož i smluvní právo. A všechny tyto oblasti by měly velice přesně odledě, odděleny od sebe. Děkuji. Uh, Mrs. Geringer. Paní Geringer. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych se připojit k tomu, chtěl připojit k tomu, co tu zaznělo. Děkuji za zprávu, která byla dnes předložena. Několik poznámek, které jsou relevantní. Hovoříme-li o společném vnitřním trhu, aby takový digitální trh mohl vůbec fungovat, musíme myslet na autorská práva. Teritorní zásada je jedna věc, ale je třeba definovat to na společné evropské úrovni. Jedně tak budou mít podniky, ale i koneční spotřebitelé možnost Samozřejmě základem proto musí být jasný, transparentná, transparentní legislativa, aby všichni účastníci měli také právní jistotu, že mohou správným způsobem využívat možnosti digitálního trhu. Veškerá omezení, která existovala v jednotlivých členských státech, znám ale měli bychom se pokusit je sjednotit. Jinak bude velice obtížné zabezpečit, aby takový vnitřní trh opravdu fungoval. A plná harmonizace by měla být naším cílem. Když se to nestane, budeme pouze diskutovat. Co se týče zprostředkovatelů děl online, to by mělo být velice přesně definováno a musíme být velice opatrní. By bylo definováno jenom to, co se jich týká. Provozuje-li někdo dálnici mezi městy A a B, pak tento podnik nemůže být odpovědný za to, jaké zboží se přepravuje na, této, na tomto úseku. Jenom zboží jako takové může být v jeho oblasti působnosti, když třeba někdo řekne, že se padělané výrobky na této dálnici, na tomto úseku převážejí, ale e, nelze obvinovat z toho, že padělané zboží bylo nabízeno na internetovém portálu. A chceme-li, aby se aplikovalo právo, aby takové příklady, které jsem uvedl, byly také, uvedla, promiňte, byla vyjasněna, protože proto, Pozměňovací návrhy, které předložíme, se budou ubírat tímto směrem a už se těším na další spolupráci. Uh, thank you very much. Děkuji. Myslím, že někdo další. Ano, pan Anderson ještě požádal o slovo. Eh, velice stručně jenom o jednu věc, eh, o které se zatím nikdo nezmínil. Já jsem eh, napsal pozměňovací návrh týkající se problému, který souvisí s malými firmami, které ve snaze využívat těch standardů, které jsou špatně definovány, mají s tím problémy a způsob, jakým se patenty Eh, definují, velice často znamená, že ty malé podniky nejsou schopné je vůbec využívat. Čili já jsem eh, eh, předložil ten pozměňovací návrh a pokusíme se tedy nějakým způsobem tuto věc řešit. Děkuji. Chtěl by pan Lua Eh, reagovat. Ano, velice eh, stručně bych chtěl eh, nejprve poděkovat kolegům za to, co zde řekli. Chtěl bych říct dvě věci. Já pochopitelně toto všechno řeknu panu Džambaskimu a všem lidem, kteří na tom pracují. Myslím si, že je velice důležité vyjádřit všechny ty priority, tak jak jsme o nich slyšeli je docela zajímavé srovnat eh, tyto připomínky s tím, co zaznělo na mém výboru. Myslím, že se jedná, že nám všem jde o to, eh, podobným způsobem eh, využít tyto věci potenciálně v budoucnosti. Velice mě zajímá eh, to, co říká taky paní Geringerová, která hovořila o té dálnici eh, a hovořila o těch podobnostech. Myslím si, že analogie jsou vždy velice užitečné. Někdy to trošičku s analogiemi přeháníme, ale jsou vždy zajímavé a um, užitečné. Eh, pochopitelně také mě zajímá celá ta otázka eh, těch eh, bezpečných přístavů, co se stalo v, důsledku toho rozhodnutí Evropského soudního dvora a tak dále, jaký dopad to bude mít také na jednotný trh. Děkuji vám všem za vaše příspěvky. Um, tím jsme skončili diskusi k bodu 13 a můžeme přejít k bodu 14. Bod 14 eh, se týká výměny názorů o promlčecích lhůtách pro nehody, ke kterým dochází v silničním provozu. Já jsem zpravodajem této zprávy. Vážení kolegové, na úvod bych chtěl eh, říci, že Podobná eh, zpráva vlastně iniciativy bude diskutována, která bude diskutována dnes. Podobná iniciativa již v roce 2006 eh, se zabývala eh, otázkou promlčecích lhůt, které se týkaly přeshraničních případů které se týkaly právě eh, těchto nehod a také zranění. Vypracovala to Diana Wallis, potom v únoru 2007 následovala eh, další diskuse k tomu. Eh, ve zprávě se doporučuje, aby bylo provedeno eh, šetření o tom, jakým způsobem jsou upraveny promlčí lhůty v jednotlivých členských státech eh, v kontextu toho, jakým způsobem mohou občané využívat svých práv. Eh, obrací se také na komisi se žádostí, aby kvantifikovala tyto případy a aby vyhodnotila jakékoliv problémy, Eh, kterým mohou čelit eh, ty strany, eh, kterých se to týká, a aby také navrhla určité možnosti, jak využívat limitovaté harmonizace promlčecích lhůt v rámci jednotlivých právních úprav. Dále také požadovala od komise, aby navrhla takové předpisy, eh, které by se týkaly právě úmrtí a zranění eh, při nehodách. Komise reagovala na usnesení tím, že eh, provedla velice důkladnou a důslednou studii o tom, jaké se dostává kompenzace obětem takovýchto slunečních nehod bylo provedeno srovnání vnitrostátních praktik, byla také, bylo také provedeno vycenění, ocenění různých alternativ eh, řešení eh, situace eh, obětí těchto přeshraničních konfliktů. To byl tady dokument z roku 2008. V této studii bylo eh, konstatováno, že existují velké rozdíly v těch eh, úpravách promlčovacích lhůt v jednotlivých členských státech a protože je tady mimořádně vysoké riziko eh, zkreslení a deformace toho, jak jsou tyto věci interpretovány, proto jsme začali hovořit o tom, jakým způsobem by tyto věci mohly být upraveny. Eh, je to tedy eh, ta otázka pravidel týkajících se promlčecích lhod. Komise zatím eh, realizovala dvě veřejné konzultace, jednu v roce 2009, druhou potom v roce 2012. V těchto konzultacích šlo o to zjistit, jaké jsou překážky pro oběti eh, těchto eh, přeshraničních eh, nehod, jaké problémy mají při získání odškodnění v souvislosti s různými těmi promlčecími lhůtami upravujícími možnost nárokovat si takovéto odškodnění. Jednotlivé strany byly potom vyzvány, aby se zamysleli čtyřmi možnostmi. Za prvé, se jedná o zlepšení informací pro oběti těchto dopravních nehod. Druhá oblast se týká zlepšení informovanosti Eh, oběti v konkrétních případech jako povinno. Ta první byla eh, nepovinná, ta třetí možnost je zlepšit informace o, promlč, eh, o těchto promlčovacích lhůtách a za čtvrté zavést nová pravidla, která by harmonizovala tyto promlčecí lhůty pro týkající se přeshraničních nehod. Komise musí eh, nám předložit specifický právní eh, návrh, legislativní návrh. Cílem eh, této zprávy z vlastní iniciativy je vrátit toto téma k diskusi, která by měla vyústit v doporučení, která potom přiměje komisi věnovat se této otázce. Ehm, během tohoto procesu bychom měli mít na paměti, že promlčecí lhůty skutečně jsou zásadní a že se musíme této otázce věnovat na celoevropské unii, tak jak to bylo ehm, řečeno v roce 2011 ehm, ve zprávě kde se hovoří o tom, že nárokování očkodného je naprosto zásadní a je potřeba posílit právní jistotu v této oblasti. Tyto zájmy pochopitelně musí se prosazovat v kontextu ochrany základních práv, protože je jasné, že krátké promlčovací lhuty mohou zabránit přístupu ke spravedlnosti v celé Evropské unii. V tomto kontextu je potřeba mít na paměti dva další parametry, které by se měly promítnout do naší diskuse. Za prvé, promlčecí lhuty eh, se liší mezi členskými státy, konkrétně zatímco ty právní systémy v kontinentální Evropě Eh, hovoří o takzvaných prescription periods, to znamená eh, to období, které eh, je poté, když nemůže daný člověk tu věc nárokovat. V těch zemích anglosaských existuje něco, čemu se říká limitation period, což je v podstatě to období, po jehož uplynutí není možné eh, to nárokovat, ale ten vlastní nárok může být stále ještě uplatněn předtím. To se týká začátku eh, té vlastní lhůty. Eh, v případě nezletilých a lidí s postižením Tady by měla být možnost přerušit eh, celou, eh, celé to období, eh, celou tu promlčecí lhůtu. V těch přeshraničních problémech týkajících se silničních nehod Tady je to vždy interpretováno na základě práva státu, kde došlo k té nehodě podle Říma 2. Eh, konkrétně podle článku 15. Eh, vnitrostátní právní úpravy týkající se promlčecí eh, lhuty jsou velice složité a oběti velice často neznají pravidla, která platí v těch zemích, ve kterých cestují. Jestliže se podíváme ještě na ty rozdíly mezi těmi zákony upravujícími promlčecí lhůty, to všechno může vést Eh, k situaci, kdy eh, oběti v podstatě čelí řadě problémů a řadě překážek na cestě k tomu, aby se dobrali očkodnění eh, a často to vede také k soudním přím. Profesorka Jenny Papateus by měla vypracovat studii o přidané hodnotě určité legislativy, která by nějakým způsobem upravovala tuto otázku promlčecích hud v případě silničních nehod. E, návrh tohoto textu by měl být předložen koncem listopadu a měl by vytvořit základ pro budoucí veřejné slyšení týkající se promlčecích lhůt, e, které upravují právě problémy silničních nehod. Eh, v prvním semestru roku 2016 bychom eh, potom eh, měli s různými organizacemi a institucemi dále o těchto věcech diskutovat. To je všechno z mé strany. Těším se teď na diskusi k této zprávě a také se těším na dobrou spolupráci s vámi. Teď tedy zahajuji diskusi pokud poslanci by chtěli reagovat na eh, to, co jsem právě řekl, udělat určitá doporučení, položit otázky. Pan Lebreton. Eh, Já tedy osobně se domnívám, že problém vyřizování automobilových nehod, když jsou přeshraniční, přísluší jednotlivým státům. Chápu, že rozdíly předpisů neposlouží dobrému řešení, ale ani to řešení, které nabízíte vy, jedno tedy bych upřednostnil. Říkal jste, že budou čtyři různá řešení a vidím osobně pouze dvě řešení, čili výběr ze dvou řešení. Buď se zlepší informovanost podle modalit, které si můžeme představit, anebo dojde k harmonizaci právních pravidel v oblasti pokud a domnívám se, že první řešení je lepší, to znamená zlepšení informací by mělo být dostačující pro vyřešení problému. Mrs. Delvo. Paní Delvo. Děkuji vám, pane předsedo. Pokud jsem dobře pochopila, my či vy jako zpravodaj jste zpracoval tuto zprávu, abyste požádal komisi, aby urychlila svou práci, protože parlament již konstatoval, že je tu, no ne, možná naléhavá situace, ale že tady nezbytnost jednat. A domnívám se, že aniž bychom uložili členským státu absolutní harmonizace, mohli bychom alespoň jako parlament vypracovat doporučení, abychom upozornili na nutnost minimálních pravidel, například v rámci určité koordinace, protože vzdělávání, to je výborné, ale vlastně se o to zajímají všichni, až když je moc pozdě. Eh, co se týče informací, promiňte. Čili je nezbytné, aby občané byli dobře informováni a my bychom... Já tady vidím roli našeho parlamentu v tom, abychom byli eh, ve službě pro naše občany. Konstatujeme, že naši občané stále více se pohybují, eh, jezdí přes hranice stále častěji a toto by bylo užitečnou pomocí pro Eh, účastníky silničního provozu. Já se velice těším, že budu spolupracovat s vámi. Thank you very much. Děkuji. I já se těším na spolupráci s vámi na tomto dokumentu. Nevidím, že by se hlásil ještě někdo další o slovo. Můžeme tedy tímto skončit výměnu názoru k tomuto bodu a budeme pokračovat bodem číslo 18, výměna názorů s delegací do Kyjeva v Ukrajině. Ano, ano. Dovolte, možná bych teď mohl informovat kolegy poslance, kteří jsou zde přítomní, že čtyři členové cestovali do Kyjeva. Byla to paní Hautala, paní Bergeron, pan Uspaskych a já. Tato delegace měla za cíl vycházet ze svých kompetencí v oblasti soudní spolupráce v občanském právu a dalších oblastech, které spadají do naší kompetence. Naše cesta se opírala o fakt, že v procesu ratifikace vstoupila dohoda s Ukrajinou a pomalu se ta ratifikace blíží ke konci. Musím říct, že ta mise probíhá v okamžiku, kdy dokází k zásadní strukturální reformě soudního systému na Ukrajinu. Do jisté míry je jim poskytována pomoc prostřednictvím poradní mise Evropské unie pro reformu. Je to mise známá pod zkratkou EUAM Ukraine. Tato mise poskytuje pomoc ukrajinským orgánům od července 2014. Reforma je skutečně radikální. Měli jsme příležitost diskutovat o tom se členy ukrajinského parlamentu, Verchovnou radou Vyslechli jsme si názory členů koalice i opozice, tedy slyšeli jsme názory a stanoviska k této reformě z různých stran. Mise probíhala ve stejnou dobu, kdy tam pobíhala delega, pobývala delegace výboru INTA. Ta se soustředila na vztahy zahraničně obchodní, ale bylo to velice rozumné uspořádat eh, tuto společnou misi, protože reforma justičního systému na Ukrajině je fundamentální pro potenciální investory ze zahraničí, tak aby investovali na Ukrajině své prostředky. Bylo konstatováno, že teprve až proběhne tato reforma, tak eh, pak investoři budou mít dostatečnou míru důvěry, aby investovali. Kromě termínů ve Verchovné radě a ukrajinském parlamentu jsme se také setkali ku příkladu s eh, předsedou nejvyššího soudu a jeho kolegy. Také jsme měli hodinové setkání se prezidentem Porošenkem a také s nově zavedeným úřadem pro potírání korupce. Můžete tedy vidět, že program naší delegace byl skutečně intenzivní. Během těch dvou dnů jsme sotva našli chvilku, abychom se naobědvali. Tolik termínů jsme na pořadu jednání měli. mohu podpořit myšlenku paní Hautala, která si myslela, že ta mise byla natolik důležitá, že náš výbor by měl zvážit podobné delegace do dalších asociovaných zemí, především Gruzie a Moldávie. Myslím, že to jsou hlavní informace, které jsem vám chtěl poskytnout a samozřejmě jsem k dispozici, eh, nebo pokud někdo chce doplnit, že jsem snad něco opomněl, tak samozřejmě nech tak prosím učiní. Eh, ale zdá se, že tomu tak není. Pokud eh, se chce tedy někdo zeptat, tak se prosím ptejte jsem v tuto chvíli jediný poslední z těch čtyř účastníků této mise, který ještě se trvává v sále. Mr. Kester. Pan Kester. Jedna otázka by mě přece jenom zajímala, pane Svobodo. Vy jste popsal, jaká různá témata a setkání již se konala. Ale co by z toho bylo vaším rezime? Domníváte se, že Ukrajina je skutečně na cestě vybudovat opravdový právní systém, opravdový legitimní systém právního státu, posílení demokratických struktur, protože ve sdělovacích prostředcích stále čteme, že tady jsou silně nacionalistické, někdy i fašistické síly, které se pokoušejí Eh, parlamentní systémy a systémy právního státu vytunelovat. Eh, co vy eh, byste tedy odvodil z toho, co jste tam zažili? My comment to this question. Hmm, já bych na tuto otázku řekl, že vy si určitě uvědomujete, že to, čemu říkáte fašistické síly, tak eh, ty při posledních volbách do Vrchovné rady neuspěly. To znamená, že jejich reálný politický vliv je skutečně minimální. A musím říci, že legislativní stránka této soudní reformy je velice odvážná a opravdu, bude-li to dobře implementováno, tak by to mělo vést nebo být zásadním krokem ku předu směrem ke skutečnému právnímu státu na Ukrajině. Zatím Ukrajina završuje legislativní proceduru a pak zjevně bude následovat období implementace, což zřejmě bude také, řekněme to tak, velkou výzvou pro Ukrajinu. Dodatečná otázka. Důležité téma na Ukrajině je přece role východu, východní Ukrajiny. A, a pak se tady dochází tady k pokusu vybudovat více federální systém, kde by regiony hrály větší roli Eh, v otázce samozprávy. Hralo to ve vašich jednáních nějakou roli? Well, this, uh, this part... Tato část byla předmětem diskusí, ale nikoli příliš dohloubky. Bylo to zmíněno, když jsem hovořil o investicích na Ukrajině, že dokonce i fakt, že východní část Ukrajiny je v tuto chvíli destabilizovaná do jisté míry, tak to potenciální investory neodrazuje od jejich investic. Hlavní eh, překážkou je situace v soudním systému. Ale Nediskutovali jsme o situaci na východní Ukrajině nějak podrobně. So, I don't see any other... Nevidím, že by se ještě někdo hlásil o slovo, tak eh, budeme pokračovat bodem číslo 19. A omluvte mě, jsem zpravodajem i k bodu 19. A aby to všechno bylo zajímavější, přejdu nyní do češtiny. Vážení kolegové, eh, máme, eh, máme nyní eh, výměnu názorů k tématu transparentnost, odpovědnost a bezúhonost v orgánech EU. Eh, náš výbor má poskytnout stanovisko eh, v této věci, eh, kterou jako hlavní výbor projednává výbor pro ústavní záležitosti AFKO. Otázka transparentnosti hraje jistě nemalou roli v úsilí o pozitivní vnímání unijních institucí u veřejnosti a je jistě zájmem nás všech transparentnosti přispět a dále zlepšovat všechny různé instrumenty, které napomohou k jejímu rozšíření. Transparentnost eh, nevnímám eh, jako překážku efektivitě. Domnívám se, že kroky, které jednotlivé unijní instituce v této věci dosud podnikly, jdou dobrým směrem, ale je třeba se dále zaměřit na jejich další rozpracování je třeba vzít v úvahu, jaký základ nám v tomto tématu poskytují smlouvy. V různých diskuzích byl několikrát zmíněn článek 15 o smlouvy o fungování Evropské unie, který eh, ve svém prvním odstavci stanoví, že, cituji, s cílem podpořit řádnou zprávu věcí veřejných a zajistit účast občanské společnosti, jednají orgány, instituce a jiné subjekty Unie co nejotevřeněji. Konec citace. Nebo odstavec 3. téhož článku 15 e, stanoví, že, cituji, každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se statutárním sídlem v členském státě má právo na přístup k dokumentům orgánů, institucí a jiných subjektů Unie. Konec citátu. Tato a další ustanovení smluv a jednotlivých předpisů různých institucí byla často citována v různých studiích či v rámci různých slyšení, včetně slyšení, které spolupořádal náš výbor, kdy jsme měli možnost se seznámit se současnou situací. Nejen na základě těchto zkušeností se tedy domnívám, že zde existuje prostor pro stanovisko našeho výboru. Nebráním se tomu, abychom se transparentnosti věnovali v obecné rovině, ale rád bych stanovisko výboru Jury soustředil především na témata, která spadají, spadají pod kompetence tohoto výboru, jako je například ověřování pověřovacích listin a celkový text, eh, aby se udržel ve střízlivém duchu. Jsem samozřejmě připraven vyslechnout si vaše názory k tomuto tématu a jsem taktéž připraven maximálně spolupracovat na tvorbě výsledného textu, stejně jako doufám v jeho pozitivní výsledek. Pokud jde o harmonogram projednávání, návrh stanoviska by měl být předložen 12. listopadu. Termín pro podávání pozměňovacích návrhů je zatím stanoven na 19. listopadu a hlasování je v tuto chvíli naplánováno na mimořádné zasedání výboru ve Štrasburku v prosinci tohoto roku. To je z mé strany všechno. Samozřejmě můžeme litovat, že nemáme v tuto chvíli přítomnou paní Hautala, která by jistě do té diskuse v tuto chvíli už mohla zásadně přispět, ale jsem připraven na diskusi s vámi a těším se na vaše připomínky. So far that was my intervention in the Czech language. Tak, to byl můj příspěvek v českém jazyce a Teď se těším na vaše otázky. Uh, well, I do not see any request for the floor. Vidím, že by se někdo hlásil o slovo, což by vedlo k tomu, že výměna názorů se stane nevýměnou názorů. Beru to jako naprostý souhlas s tím, co jsem zatím řekl. Teď vám tedy děkuji eh, za to, že jste přišli, že jste se účastnili této schůze.